Possiamo iniziare i nostri lavori. Vážení přátelé, pustíme se do práce. A jako první nás čeká zpráva Sosa Wagner. To bod číslo 10 na pořadu jednání. Na, tuto, na tento bod máme celkem 45 minut času. Tím pádem eh, dáme nejprve slovo na úvod panu zpravodaji. Děkuji. Jak říkala paní předsedkyně, máme před sebou návrh stanoviska pro výbor Envy. Je to na téma návrhu komise pro změnu směrnice 2003 87 ES s cílem vyjasnit ustanovení týkající se harmonogramu draže povolenek na emise skleníkových plynů. Je zde jeden e, velmi konkrétní cíl. Jde nám o to vyjasnit rozsah působnosti těchto ustanovení, e, pokud jde o samotné dražby povolenek. Poslancům a poslankyním tohoto výboru jistě nemusím připomínat, o co jde, protože o tom mluvíme neustále. Je to téma velice důležité. Ostatně velmi důležitý je i celý tento trh a obchodní systém. Teď tady hovořím o trhu eh, se skleníkovými plyny. Je to trh velmi důležitý pro evropskou politiku. A to, jak z hlediska dohledu nad ochranou životního prostředí, ale i z hlediska transformace evropského průmyslu a energetického průmyslu na nízkouhlíkové hospodářství. Je to tedy tím pádem jeden z celé řady nástrojů, který eh, používáme v rámci eh, cílů průmyslové i environmentální politiky v EU. ale jak říkám, to nemusím zdůrazňovat. Důležitost tohoto tématu si jistě všichni uvědomujeme každý zvlášť. Co komise navrhuje? V podstatě jde o změnu eh, načasování, změnu časového harmonogramu a vlastně kalendáře eh, těchto, tohoto druhu dražeb. A to eh, vzbuzuje eh, určité pochybnosti o tom, eh, zda tato změna je v souladu s samotným systémem obchodování s emisemi skleníkových plynů, protože ten systém je založen na principu volného trhu. Ten trh musí fungovat tak, aby byl schopen určovat ceny což je jeden z základních principů toho trhu jako takového. Provoz tohoto trhu vzhledem k cenám, které momentálně panují, je předmětem velkých změn. A ty změny e, velmi zajímají Evropskou komisi i všechny subjekty na tomto trhu zúčastněné. V podstatě se ceny propadají což znamená, že nyní je e, daleko levnější koupit si povolenky, než e, vlastně jaké jsou náklady na znečišťování, což je přesně pravý opak toho, čeho chce Evropská unie a její instituce dosáhnout vzhledem k cílům, které jsme si na začátku tohoto programu stanovili. Vzhledem k tomu, že na trhu dochází k takovéto volatilitě, eh, vyvstal v komisi názor, že je potřeba do toho procesu zasáhnout. Eh, ovšem eh, námitkou proti tomu je, když se trh hýbe, tak zkrátka se chová tak, jak se trhy chovávají. A není to žádný problém. Tr- tržní ceny se zkrátka vyvíjejí. Jeden z důsledků samozřejmě je ten, že Eh, ne všechny trhy fungují tak svobodně, tak volně, jak bychom si třeba představovali. Ne všechny trhy mají tu volnost eh, klesat nebo stoupat. A všichni dobře víme, že mnoho trhů momentálně se musí potýkat s různými intervencemi ze strany veřejných orgánů. Tento trh se eh, povolenkami na emise je trh umělý. Samozřejmě byl vytvořen právě o němi eh, veřejnými orgány s jasnými cíly. Takže se vlastně jedná o učebnicový příklad neúplně volného trhu. Takže eh, ta, ta podkladová ideologická námitka vlastně vůči tomu trhu jako takovému může být kontrována tím, že lze říci, že vlastně velká většina trhů je nějakým způsobem řízená veřejnými institucemi a kromě toho ty cíle tohoto trhu vlastně všichni sdílíme, pokud jde o environmentální a průmyslovou politiku v EU. Takže bude nutné zkrátka počkat e, a vidět, jak se celé věci budou vyvíjet. Eh, v této fázi nás čeká výměna názorů a v rámci ní bych si rád vyslechl názory ostatních kolegů. Rád bych získal názory stínových zpravodajů a ostatních poslanců v tomto výboru. Rád bych si vyslechl vaše názory. Hned na úvod bych však chtěl říci, že hodlám tu reformu navrženou komisí v zásadě podpořit. To je z mé strany zatím vše, těším se na názory ostatních kolegů. Děkujeme vám. Eh, kolega Jordan, kolegyně Jordan za EPP na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, ráda bych podpořila to, co právě řekl pan zpravodaj, jinými slovy, že komise chce v podstatě regulovat mechanismus, který měl být tržním mechanismem a musíme být proto velmi opatrní. Podle mého názoru je zde několik problémů. Jednak eh, funguje ten eh, systém povolenek eh, emisí vůbec? Někteří říkají, že ne, protože jsou nízké ceny, ale ty ceny jsou nízké kvůli hospodářské krizi. Jiní říkají, že ten systém funguje a že se jedná o běžný vývoj takovéhoto trhu a že jsme na dobré cestě, jak splnit cíle v rámci strategie EU 2020. Další otázka je, zda ten mechanismus náhodou není pobídkou pro financování udržitelných technologií. Zde je odpověď jednoznačně ne, protože cena uhlíku je příliš nízká. A potenciální investoři tím pádem nemají dostatečnou pobídku k tomu, aby investovali a s tím bude podle mého názoru potřeba něco udělat. Další otázka je, zda si tento systém můžeme vůbec dovolit. Zatím se neustále nacházíme e, v hospodářské krizi a je otázka, zda si budeme moci dovolit vyšší ceny uhlíku. Kromě toho musíme poznamenat, že ta krize má ještě nějakou dobu trvat. Že ano. Další otázka je, jaká vlastně vůbec je ta správná cena uhlíku. Pokud cena bude vyšší někdy v budoucnu, budeme se ji třeba snažit nějak omezovat, nějak zastropovat? Rovněž je potřeba jasně odlišit mezi národními a evropskými intervencemi, protože některé členské státy se snažily v této oblasti zavést svá vlastní opatření. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že se má jednat o tržní mechanismus ale musí to být tržní mechanismus, který dobře funguje. Takže asi bude potřeba něco udělat, ovšem taková intervence musí každopádně být i opatřením dočasným. Nesmí snížit konkurenceschopnost evropských trhů, to by totiž mohlo vést k odbourávání a likvidaci pracovních míst. A kromě toho komise musí zachovat pouze omezené pole působnosti. Nejde totiž jen o technickou otázku, ale i o politický problém. Evropský parlament musí nad celým tímto sektorem mít i náležitý dohled. Podle mého názoru je také potřeba začít hovořit o dlouhodobých reformách eh, systému dražeb povolenek po roce 2020, protože eh, tento systém zatím pokrývá energetickou a průmyslovou oblast, kde investice trvají řádově desetiletí. A tím pádem, eh, podle mě, nejsou krátkodobá řešení tím pravým řešením. Musíme eh, investorům zajistit určitou míru stability a bude potřeba hovořit i o reformách, které přijdou po roce 2020. Děkuji. Děkuji vám. Eh, slovo má paní Hall. Děkuji vám, paní předsedkyně. ETS je tržní mechanismus, ale čistě tržní mechanismus vlastně neexistuje. Jak jsme slyšeli, eh, je zde celá řada věcí, která, které stlačují cenu uhlíku. Jednak je to hospodářská krize, která vede ke snížené průmyslové výrobě. Jednak došlo k restrukturalizaci v mnoha východních členských státech, které se posouvají jaksi už na cestě od industrializace. Poté jsou zde zbytky povolenek z fáze 2 na fázi 3, aniž by se jakkoliv rušily. A e, fakt je, že některé z těchto věcí jsou v zásadě věci dobré, nicméně dohromady vedly k tomu, že se cena snížila. Máme více opatření pro vyšší energetickou efektivitu v rámci příslušné směrnice. A v té samé směrnici bylo uvedeno, zmíněno také to, že e, komise bude muset provést revizi systému povolenek, e, protože e, přijatá opatření mohou mít vliv na cenu uhlíku. A kromě toho eh, tady máme ještě otázku prodeje povolenek pro generování finančních prostředků pro program NR300. Eh, v podstatě eh, jde o to, že zde máme nějakých 1,5 až 2 miliardy povolenek a cena uhlíku je nějakých 10 euro za tunu a ten systém tím pádem vůbec nefunguje tak, jak fungovat měl. On měl fungovat tak, že bude, po, bude pobídkou pro investice do nízkouhlíkového hospodářství. Někteří říkají, je to vůbec problém? Protože konec konců, eh, pokud jde o emise CO2 a jejich snižování, zde jsme na správné cestě, to znamená k té redukci, na cestě k redukci 20% do roku 2020. Ale když si uděláme byť eh, i tu nejmenší analýzu, tak vidíme, že jsme na správné cestě i přes, i bez ohledu na systém ETS a cenu uhlíku, ne kvůli nim. E, v podstatě e, nám chybí ten dlouhodobý signál pro průmysl, pro průmyslový sektor, že je potřeba do nízkouhlíkových e, opatření investovat a ze strany systému ETS vlastně není vyvíjen vůbec žádný tlak na průmyslový sektor. E, průmyslový sektor asi nebude mít problémy splnit ten 20% cíl, ale bude muset e, vzhlížet i dále do budoucnosti k roku 2030 a 50. A pokud cena uhlíku bude nízká, tak vlastně průmysl nebude mít žádný rámec, ve kterém by ty investice do nízkouhlíkového hospodářství prováděl. Podle mého názoru je proto potřeba zajistit, aby systém ETS, systém povolenek, fungoval tak, jak má a je potřeba zajistit, aby cena uhlíku byla vyšší, než je momentálně. Na závěr bych ráda řekla, že si nemyslím, že teď je ta pravá chvíle začít tady sáhodlouhle diskutovat o tomto systému. Já si myslím, že Eh, ten návrh ze strany komise je zde hlavně proto, aby existovala právní jistota, pokud jde o systém nakládání se systémem povolenek a jenom posunutí časového harmonogramu vlastně ničeho nedosáhne. A už vůbec ne pro ceny uhlíku. Já si eh, jsem přesvědčena, že komise bude co nejdříve, a doufám, že to co nejdříve také bude, eh, vypracovat konkrétní opatření, která tato napraví. Já bych tedy ráda poprosila, abychom s tímto pohnuli rychle, není vůbec potřeba stovky, stovek a stovek pozměňovacích návrhů a jak říkal pan zpravodaj, i já bych ráda podpořila komisi v tomto návrhu. Děkuji. Děkuji, kolega Žado. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trochu překvapen, když slyším, že tento trh s povolenkami, který má být privátní, klasický, že by do něho tedy stát měl zasahovat a regulovat ho což znamená, že asi eh, nefunguje dobře. Měli bychom si pomenout, že trh bez regulace trhovat, eh, pardon, fungovat nemůže. To není nějaký eh, trh, který by vznikl sám od sebe, je to trh, který jsme si zorganizovali a v tom okamžiku, kdy všichni konstatujeme, že ten trh nefunguje a tak je potřeba, aby ta veřejná moc vyslala určitý signál, že s tím něco chce dělat, protože jinak to není eh, dobré. Někteří poukazují na to, že je to tou krizí, ale co ta krize vlastně nám eh, říká? Ta krize říká, že ceny paliv jsou příliš, nebo energie jsou příliš nízké, ale tady víme, že to je pouze jakási známka toho očekávání, že se zvýší budoucnosti. Pokud máme dosáhnout toho cíle 20 20% eh, snížení emisí, tak eh, to nezajistí tento trh, ale možná to dosáhneme, protože ta krize přispěje k eh, tomu asi 20% snížení sama. Víme, že se má jednat v Doha, máme tady také zprávu Světové banky, nechci to tady citovat, ale i tam jsou citovány poměrně dramatické závěry. A dále bychom tady v Evropě měli debatovat o inovativním podpoře výzkumu. A aukce, dražba těch povolenek cenou, která by byla asi 30 euro, což eh, je asi správná cena, tak bychom dospěli k 200 miliardám euro. A to v okamžiku, kdy Evropa hledá zdroje inovativních, eh, nebo inovativní zdroje financí a které by umožnily energetickou tranzici. A proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak účelně využít eh, tohoto nástroje. My, eh, tedy zelení, si myslíme, že že by eh, tento nástroj měl fungovat co nejlépe, abychom dosáhli snížení toho ještě pořád vysokého objemu emisí. A to by mělo stát za našimi snahami. Měli bychom dosáhnout snížení o 1,4 miliardy tun CO2. A te, tím bychom vyslali dobrý signál také v tom, že nám jde o to snížení o 30 a že je to možné a s tím, eh, že chceme dostanout také cíle, které máme stanovit do roku 2050. Pan Šimanský má slovo? Děkuji. Eh, já bych eh, vám chtěl připomenout kontext tohoto rozhodnutí a také jeho vývoj. V roce 2008 jsme uzavřeli velmi obtížný kompromis v oblasti klimatických změn. Bylo to nesmírně obtížné pro některé země, které si museli souhlasit a které museli akceptovat uh, vážné změny ve svém průmyslu. Protože některá průmyslová zařízení se museli transformovat, eh, muselo, bylo potřeba je změnit, například se tím také omezilo množství investic, které potom ty podniky měly k dispozici na své aktivity. Zavedli jsme určitá měřítka, I to se nám akceptovalo velmi obtížně a teď se to má ještě zpřísnit, protože se má vyřadit 900 milionů těchto povolenek z trhu, což je zásah, je to umělý zásah do toho systému. Navrhuje to Evropská komise. A znamená to, že vlastně ten trh bude pod mm, vnější kontrolou. Je možné, že za dva, tři roky se to zase e, změní. A já si nemyslím, že to je normální trh. Je to velmi uměle řízený trh. Tady se prodávají uměle vytvořené produkty, které mají uspokojit e, uměle vytvořené potřeby je to, všechno to je tady jenom proto, že eh, byla přijata příslušná evropská politika, ale my bychom měli vytvořit trh, který je schopný eh, se sám regulovat a sám fungovat bez těchto zásahů, aby reagoval na vyvíjející se situaci. Je evidentní, že průmyslová produkce se v Evropě snižuje, což znamená, že se snižuje i potřeba investic a ten trh reaguje naprosto přiměřeně tím, že se snižují ceny těchto eh, povolenek. Pokud se budeme držet tržních řešení, tak eh, by to mohlo fungovat dobře. Já jsem se seznámil s obsahem zprávy Deloitte o, o dopadu na světovou ekonomiku a mezi těmi pěti státy, které jsou tam uváděny, je nejsilnější evropská ekonomika, tedy Německo, která je tam uváděna jako země, která by mohla přijít o své postavení v globálním ekonomickém systému. A to je zdůvodněno eh, právě mm, tím, že tam budou mít velmi vysoké náklady na energie, kromě toho, že mají vysoké náklady na pracovní sílu. Takže pokud bychom přijali návrh eh, komise, tak by to mělo dalekosáhlé důsledky. Zavedli bychom tím uměle vytvořený systém kontroly a regulace a utrpěla by tím nejenom německá ekonomika, ale všechny ostatní eh, ekonomiky v Evropě, protože by tím přišly o svou konkurenceschopnost. Na teď, na dvě minuty, další členové výboru. Eh, Pani przewodnicząca, uważam, że že omówiona dziś. Pani eh, předsedkyně, děkuji. Myslím si, že ta změna eh, této směrnice dává komisi vlastně ničím eh, nekontrolovatelný mandát, aby měnila data nebo termíny těch aukcí. A my si myslím, že to není dobře, protože všechny tyto dražby by měly být předvídatelné, co se týče množství nebo objemu těch eh, povolenek, ale také jejich časového, jejich načasování. Ten trh je teď nestabilní a ta změna, která je teď navrhována, je v rozporu s článkem 290 smlouv, kde se říká, že není možné tuto legislativu tak měnit, pokud to souvisí s klíčovými prvky ta, ta, toho legislativního nástroje. A tady to je velmi zásadní věc, protože tím měníme podstatnou část té eh, směrnice o, o tomto obchodu. Toto přece nemůže být předmětem delegovaného aktu. protože by to mohlo mít velký dopad na cenu a zase by to mohlo mít dopad na rozhodnutí o investicích, zejména v oblasti produkce energií. A to úsilí Evropské komise nevede ke snížení ceny, ke snížení té špinavé produkce, povede to ke zvýšení ceny a já jsem proto, proti tomuto návrhu. Paní Kolarská Bobinská, děkuji vám. Paní Hall říkala, že to je velmi jednoduchý návrh a že bychom to měli rychle přijmout. Nicméně i tato jednoduchá změna tady vede k velmi živé diskusi. Diskuze se vlastně celá týká toho, kde je nějaká dělící linie mezi trhem a státem nebo regulací. O tom my diskutujeme už od 90. let v Polsku. Kde je tedy ta dělící linie mezi centrálním plánováním nebo kontrolou trhu a tržním prostředím? V důsledku toto návrhu by vlastně vznikla jakási daň z uhlíku, která nebude mít nic moc společného s obchodováním nebo s dražbami těch eh, povolenek. Komise eh, tím vlastně chce navrhnout zavedení takové uhlíkové daně, mohla by si tím stanovovat hodnoty, mm, počet těch povolenek. V podstatě tím chce zadními vrátky zavést eh, úplně nový systém regulace. A jde tady také o ty procesní věci. Komise již eh, se vlastně rozhodla, jaký bude osud eh, tohoto návrhu. A parlament eh, trochu neví, co s tím. Parlament to má jenom, jak, jak se potvrdit, to, co už rozhodla komise. Bylo řečeno, že 900 milionů povolenek bude staženo z trhu a komisařka v, ve slyšení na výboru Envy říkala, že je potřeba, aby to Evropský parlament formálně eh, přijal. Máme to tedy eh, v podstatě jenom potvrdit, to už tady bylo řečeno několikrát. To formální schválení, to, což je přesná citace eh, toho, co říkala paní komisařka. A to možná také znamená, že to má být velmi jednoduché. Podle mě to ale vůbec jednoduchá věc není, protože to bude mít velmi konkrétní dopady na řadu podniků eh, eh, v Evropě. A proto bychom také měli brát eh, tuto věc na vědomí. Pan Vidal Kvadras. Děkuji. Při reformě systému obchodování s emisními povolenkami musíme brát eh, ohled na současnou situaci. Ta velmi dlouhá a eh, hluboká krize eh, se dotkla mnohých ma- malých i středně velkých podniků a mm, vedlo to k vysoké nezaměstnanosti a zoufalství Eh, mnoha lidí v Evropě. Jediným cílem tohoto systému je vytvořit systém obchodování s právem vypouštět eh, emise. A v kontextu současné krize tady jsou některé podniky, které mají eh, vysokou energetickou náročnost, které budou donuceny k přesunutí svých kapacit do jiných zemí, protože Eh, se teď zvednou jejich náklady a my víme, že naší největší prioritou je konkurenceschopnost našich podniků. Takže si myslím, že ten návrh nemohl přijít v horší dobu. A dále eh, chci říci, že z tomu dochází eh, příliš často, teď například uprostřed té konference v Doha, což znamená, že naši konkurenti jsou také velcí emitenti CO2 a nemají, neprojevují se na velkou ochotu vstoupit eh, nebo uzavřít s námi nějakou globální dohodu a vytvořit globální systém o emisích. Takže co s tím? Znamená to, že se budeme pořád podkopávat eh, naše postavení? To bychom asi mohli, ale já si nemyslím, že to je úplně nejchytřejší řešení. To, čeho jsme teď svědky na té konferenci v Doha, je to, že není velká naděje na uzavření nějaké globální dohody. Možná teď říkám něco, co je naprosto evidentní, ale ten takto vytvořený trh je velmi uměle vytvořený od začátku až do konce, takže to v podstatě ani trh není. Trh obvykle vzniká ze zdola a spontánně. A to se dotýká všech aspektů této otázky. Pokud se pokud se rozhodneme dát komisi právo zasahovat do toho trhu, tak tím zase zvýšíme nejistotu, což je v rozporu s právní jistotou a zase to ohrozí fungování našeho trhu. V článku 10 směrnice se píše, že proces jeho načasování by měl být eh, co nejpředvídatelnější, což souvisí synchronizací těch dražeb a navr- eh, na, navrhovaného množství povolených. Takže to, co bychom teď dělali, je vlastně v rozporu s jedním z těch článků směrnice. To je potřeba si uvědomit, ale abychom z těchto rozporů dělali pracovní metody, podle mě není úplně nejlepší. Já jsem chvíli nedávala pozor. Pan Royal. Die Lage mal anschaut, dann stelle ich... Paní předsedkyně, když se podíváme na situaci, tak zjistíme, že máme utlumený růst v Evropě. Podniky, které musí obchodovat s povolenkami, potřebují méně certifikátu, máme lepší energetickou účinnost a proto potřebujeme obchodovat nebo nakupovat méně povolenek. Dále rozšiřujeme obnovitelné zdroje a energii z nich, to znamená, zase potřebujeme méně povolenek. A to je přece to, co jsme chtěli. Jenže vzhledem k tomu, že ta situace v ekonomice je jiná, než jsme původně čekali, a protože nedošlo k realizaci příjmů, které jsme čekali, tak tu chceme zasahovat do trhu. My jsme se rozhodli pro eh, trh s povolenkami, protože jsme chtěli splnit určitý cíl a není možné, abychom to teď modifikovali podle libosti. Nerozumím tomu. A není také pravda, že nedosáhneme cílů snížení uhlíku nebo emisí CO2. Ale jediné, o co jde, nedostanou, eh, nedostanou se peníze do státní pokladny v takové výši, v jakých jsme si mysleli. A není možné teď říci, tak to prostě zdražíme, aby tam ty peníze doputovaly. Buď máme tržní ekonomiku, anebo zvůli. Tady to není eh, stabilita, není to právní jistota. A tímto se otevírají dveře pro libovolné a svévolné chování a kolega už tady řekl, že je to skutečně zásadní zásah. Systém, na který jsme se měli spolehnout, bude systémem, na který se spolehnout moci nebudeme. Já to skutečně nechápu. Já si myslím, že je to zcela špatná cesta. A to, co probíhá tady, je skandální v tomto parlamentu. Poukázala na to už polská kolegyně. Zatímco my žádáme předsedu komise aby se nad tou věcí zamyslel, tak tady se prostě mění fakta. Tak buď jsme parlament nebo ne a komise se dělá, co chce, ale pak už to není demokracie. Je to věcný nesmysl, je to otázka také nestydatosti toho, jak se s námi nakládá. Grazie, la parola collega del Castillo, prego. Eh, del Castillo, no paní Del Castillo, děkuji vám. Nechci eh, se teď eh, pouštět do toho, že bych kritizovala nedostatek odůvodnění k tomuto návrhu ze strany komise, nebo že bych eh, hovořila o komitologii a o tom, že ještě pořád musí parlament rozhodnout o článku 410. Nechci ani nějak popisovat, jak teď ten trh funguje nebo nefunguje, ale achilová pata tohoto návrhu je následující. Jde o rovné podmínky pro podnikání, které jsou tímto podkopávány. A můj argument je následující. Pokud se z trhu stáhne 900 milionů povolenek, tak ta cena povolenek půjde nahoru a od roku 2013 bude existovat možnost poskytnout přímou pomoc těm eh, největším eh, spotřebitelům energii. A pouze ty státy, které budou schopny tuto přímou pomoc poskytnout, eh, si uchovají konkurenceschopný průmysl, což znamená, že to zvýšení ceny povolenek naruší nebo podkopá rovné podmínky, protože jiné státy nemají eh, stejné rovné podmínky. Vzhledem k té současné potřebě být co nejvíce konkurenceschopný. Buď eh, těm českým státem právo nedáme poskytnout přímou pomoc, anebo tu legislativu zharmonizujeme a všechny členské státy budou muset poskytnout stejně velkou pomoc. Buď to bude tak, anebo onak. Nemůžeme mít rozdílné podmínky. To je achilová pata celého tohoto návrhu. Znamenalo by to obrovské poškození eh, rovných podmínek pro podnikání v EU. Pan Helmer, paní předkyně, já, jsem, eh, já chci říci, že velmi pozoruhodné, že eh, jsem schopný souhlasit s většinou, kteří tady vystoupili přede mnou, eh, ať je to pan Vidal Quadras nebo pan Roy, kteří také říkají, že to není skutečný trh. Eh, já už podobný argument používám dva nebo tři roky. Je to úplně umělý a byrokratický systém a obchoduje s virtuální a ne reálnou komoditou a naprosto podléhá byrokratickému rozhodování. Není tady žádná eh, jistota a podniky potom eh, se na to nemůžou eh, spolehnout, na to plánování. Vidíme, že to, co jsme předpokládali před několika lety, bylo naprosto správné. Žádná jistota v tom systému není. Komise si myslí, že může kdykoliv změnit ty nastavené podmínky obchodování. Já jsem vždycky říkal, že pokud máme vytvářet nějaké demotivační nástroje, pro emitování CO2, tak by to mělo být podobně, v podobě daně. A teď ve Spojeném království také minister financí zavádí jakousi cenu z uhlíku tak, aby překonal to selhání ETS. Možná, že stojí za to upozornit na to, že ve Spojených státech se emise snižují velmi výrazně a ne díky nějakým byrokratickým řešením, ale je to v důsledku tržních sil. A to je podle mě lekce pro nás, pro všechny. A myslím, že bychom se z toho měli poučit, zejména eh, teď, kdy se podle všeho objevují obrovská ložiska břidličného, břidlicového plynu v Evropě. Se la parola al collega Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to, co můžeme konstatovat teď, a to já jsem se dívala na zprávy v televizi, v podstatě nás čeká uzavírání oceláren v Itálii, ve Španělsku. Eurofer řekl, že musí snížit produkci o jednu třetinu, protože nejsou konkurenceschopní v Evropě. A teď přijde komise s cílem, že do roku 2020 snížíme se eh, bude znovu reinvestovat 20 hrubého domácího produktu. Já se ptám, jakým způsobem toho dosáhneme, když podniky, které jsou ohrožené, nepodpoříme jak máme v průmyslu vytvořit nová pracovní místa. Když přijdeme o 10 tisíc pracovních eh, míst a máme tu Francii a, a ArcelorMittal a ocelárny, tak my toho cíle nedosáhneme. Konference v Doha, všichni, kteří tam pojedete, chci vás požádat, abyste se podívali na hliníkárnu, která tam je. Ta se přestěhovala do Doha jenom proto, že tam jsou levnější eh, ceny plynu, energie tedy. A to znamená, že my se musíme podívat, jak si udržet mezinárodní koncerny v Evropě. Možná my i průmysl bychom měli zvážit, jak eh, strukturovat ETS, tak, abychom tu měli nejčistší průmyslové provozy světa a stali se vzorem a aby nedocházelo k tomu, že naše firmy se budou stěhovat do USA, protože USA nedodržují dohodnuté kontingenty emisí CO2 a my přicházíme o pracovní místa v Evropě. Tak to ne. Já si myslím, že správné by bylo, že bychom neměli tlačit na podniky, protože ty se pak dostávají do nepříznivé situace. Indové, Brazilci a další nemají podepsané snížení emisí CO2 tam ta uhlíková stopa pořád je volná, takže možná, že bychom mohli zdanit více produkty, které tuto uhlíkovou stopu mají vysokou. Já si myslím, že systém ETS je chybný, likviduje pracovní místa v Evropě a to si dlouhodobě dovolit nemůžeme. Grazie, la parola kolega Brezina. Pan Březina má slovo. Eh, eh, paní předsedající, Pamatuji dobu, kdy mnozí z vás s nadšením hlasovali pro eh, schéma obchodování s emisemi. Z těch, kteří hlasovali pro, podstatná část eh, se utěšovala tvrzením, že je to možná administrativní mechanismus, ale tržně založený. Já jsem tehdy hlasoval proti. Eh, obracím se na vás, abychom se vzpamatovali a toto administrativní schéma nezesložitovali dále a nebudovali z něj ještě hůře působící mechanismus. Eh, rovněž se přikláním k názoru, že lépe než eh, investovat do eh, obchodování s emisemi, je investovat přímo technolo- do technologií. Tak toto totiž dělají Spojené státy a jak už bylo řečeno, emise CO2 za poslední dobu tam poměrně významně poklesly. Myslím si, možná jsem v tom názoru osamocen, že je čas nejenom eh, nehlasovat pro onen návrh a vzepřít se, ale že je čas eh, znovu promyslet, jestli toto naše schéma boje s emisemi je tím správným v Evropě v čase krize eh, v letošním roce a v budoucích letech. Děkuji za pozornost. Grazie, kolega Prod. Děkuji, kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také celou řadu otázek, protože systém ETS je systém pro trh. A já to mám první otázku, zda tomu správně rozumím. 50 tohoto trhu tohoto systému se dává k dispozici zdarma. Já si nemyslím, že by nějaký trh mohl takto fungovat. To je moje první otázka. Každopádně teď v době krize je situace taková, že kromě trhu s plynem v USA všude o e, klasických energií máme cenovou krizi a samozřejmě to vidíme na cenách. Když se podíváme na náklady za e, povolenky, tak to vůbec nesouvislí s tím tématem. Není to vůbec ve správném poměru. A proto si také nemyslím, že bychom takto měli a mohli postupovat. Jak už jsem říkal, nemyslím si, že bychom tímto způsobem mohli trh ovlivňovat. Tam bychom potřebovali eh, celosvětovou realizaci eh, Kyotského protokolu. Pokud toto má zůstat eh, jako systém ETS, tak nám to nepomůže, ne, neposuneme se vpřed. Budeme muset hledat řešení je to otázka cel, kompenzačních cel pro ty státy, které tento systém nemají a neuplatňují. Děkuji, pane Prody. Pan Ody. Děkuji, paní předsedkyně. K doplnění toho, co říkali mý kolegové, mě by zajímalo, Eh, jestli teď náhodou eh, nevylijeme dítě, eh, vodu i s dítětem z vaničky. Měli bychom si v první řadě udělat hodnocení situace a dopadu, možná dopadu tohoto návrhu. Víme, že by to mohl být takový experiment z politických důvodů, Víme, že jsme k tomu přistoupili proto, abychom dosáhli toho cíle, těch 20%, to bylo v předchozím volebním období. Mě by zajímalo, jestli by teď někdo s odstupem těch několika let by nemohl udělat hodnocení, například jak nakládali eh, členské státy s těmi kvotami, jak je rozdělovali. A teď nám tady komise předkládá jednoduchý jednostránkový návrh, kde si vyhrazuje poměrně eh, rozsáhlé právo do toho zasahovat. A my bychom mohli naopak eh, hlasovat proti tomu, mohli bychom říci, že eh, chceme, aby se ten systém radikálně změnil, že chceme, abychom měli nějaké zhodnocení toho systému, který byl před pár lety zaveden, což v tomto návrhu rozhodně není. Tady v článku 25 se například říká, že bychom měli uzavírat dohody se třetími státy, které jsou signatáři Kyotského protokolu. Jaké takové dohody byly uzavřeny? Jaké máme dohody s ostatními částmi světy o, v této problematice? Možná, že podobný systém mají i někde jinde na světě. A je to něco, co se velmi liší od té takzvané uhlíkové daně. Že ta uhlíková daň by se stahovala i na dovozy k nám. Já jsem zastánce toho, abychom se nejprve provedli důkladné vyhodnocení a na základě toho bychom mohli také e, před volbami e, do Evropského parlamentu v roce 2014 o tom e, řádně diskutovat a nechat potom občany rozhodnout, jak s tím naložit dál. Bene, grazie. Děkuji. A slovo dávám komisi. Presente. Thank you very much, Mrs. Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme si se zájmem vyslechli příspěvky eh, poslanců a poslankyň tohoto výboru. Dovolte mi vyjádřit se velmi stručně k několika málo věcem. Jednak pokud jde o situaci v terénu, komise eh, situaci analyzovala. V červenci jsme zveřejnili pracovní dokument, ve kterém ta analýza je. Před dvěma týdny jsme zveřejnili studii dopadu která eh, hovoří o té situaci na trhu dnes velmi podrobně. A to byly podklady pro návrh na změnu profilu těchto aukcí, tak abychom odložili určitý počet těchto povolenek, eh, konkrétně těch 900 milionů povolenek. Takže ta technická analýza jednoznačně proběhla, prosím. Eh, diskutovali jsme také se zúčastněnými subjekty a z diskusí vnímáme, že eh, vlastně všichni souhlasí, že zatím je povolenek na trhu nadbytek. Jednak to je z důvodu krize, jednak to je z důvodu regulačních rozhodnutí, která proběhla na úrovni EU na straně členských států eh, na základě návrhu komise a na straně Evropského parlamentu, pokud jde o využívání určitých povolenek a kreditů generovaných ve třetích zemích. Eh, komise chce nyní tuto nerovnováhu napravit. Je to nerovnováha, kterou by chtěli napravit i samotné společnosti. Když je na trhu malá poptávka, tak zkrátka společnost řekne, nebudeme tolik vyrábět, protože pro nás není zajímavá cena. A eh, to samé se děje zde, takže eh, myslím si, že neprovádíme nic zvláštního v rámci ETS, který funguje jako trh naprosto bez problémů musíme také zohlednit, že tyto povolenky jsou aktiva členských států. Je otázka, zda je normální, aby členské státy neustále strkaly ty povolenky na trh, když se cena vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Eh, to v, tam v podstatě nejde o plánované hospodářství, tam jde o selský rozum, který nám sám řekne, jak se máme chovat. Kromě toho musím zmínit, že eh, to nebude mít vliv na celkový počet povolenek, které budou k dispozici v rámci třetí fáze mezi lety 13 a 20. To by komise v rámci komitologie dělat rozhodně nechtěla. To jednoznačně musí spadat do aktů v přenesené pravomoci to, co v rámci běžného postupu, postupu kodecize bylo navrženo parlamentu a radě, je, aby se vyjasnil právní mandát, že to vůbec lze udělat a to je právě předmětem toho návrhu. Konec konců i můj komisař eh, na mimořádném zasedání 12. listopadu jasně řekl, že nechceme nijak obcházet pravomoci eh, Evropského parlamentu. Bylo jasně řečeno, že komise eh, žádná eh, samostatná opatření nepřijme, dokud neskončí rozhodovací proces v parlamentu a v radě, takže žádné předsudky proti vám nemáme. Bylo zmíněno, že komise předložila návrh o těch 900 milionech povolenkách. To je proces komitologie, budou o tom hlasovat členské státy a bude probíhat i běžný dohledový postup ze strany Evropského parlamentu po tři měsíce ze strany parlamentu a rady, takže opět ani zde se ničemu nevyhýbáme. Bylo zmíněno, že by se, bychom se měli zaměřit i na běžná strukturální řešení. Ehm bylo řešeno, řečeno, že toto je hezké opatření, ale měli bychom se podívat na změnu ETS tak, abychom se posunuli k nízkouhlíkovému hospodářství, které má vzniknout do roku 2050. A i zde v tomto směru komise před dvěma týdny zveřejnila zprávu. Je to zpráva Carbon Market Report, ve které hovoříme o možnostech, o strukturálních změnách, které lze podniknout, aby byl systém ETS posílen. Současný návrh skutečně je pouze návrhem technickým Máme se jim vyhnout volatilitě, eh, momentálně máme velmi nízkou cenu, pakliže bychom eh, upravili nabídku, tak cenový signál v eh, třetí fázi bude, vytvoří daleko stabilnější prostředí a bude znamenat navýšení cen do budoucna. Nakonec bylo hovořeno o konferenci v Doha a třetích zemích. To je samozřejmě proces, který běží. Já chci zmínit, že eh, jsme ve velmi dobrých vztazích se třetími státy, dochází k propojování registračního systému eh, z Austrálie se systémem v EU, na tom pracujeme velmi tvrdě. Máme eh, velmi dobré kontakty s Čínou a dalšími zeměmi, kde zahajujeme pilotní projekty pro obchod s povolenkami a byla by škoda, kdyby Evropská unie nedokázala jasně říci, že systém, který už e, nějaký čas funguje, stojí za zachování, ačkoliv ho ovlivňuje krize, je to systém efektivní. Já si myslím, že kdybychom se ho vzdali, byla by to promarněná příležitost jednak v rámci jednání v Doha, jednak v rámci toho, že i ostatní země už začínají podnikat vážné kroky k redukci vlastních emisí. Takže propojení zde je a tím, že ukážeme, že ETS dokážeme zachovat jako efektivní systém s rozumnými cenami a ne s nerozumnými cenami, které by byly příliš nízké, myslím, že že můžeme doufat v pozitivní stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, slovo má pan zpravodaj na závěr debaty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že jsme udělali to, co jsme museli v tuto chvíli v celém procesu. Proběhla výměna názorů, Slyšeli jsme celou řadu různých názorů. Jako zpravodaj bych asi byl rád eh, slyšel takové názory, které by byly shodné s tím mým názorem. Ovšem eh, i tato fáze je součástí celého procesu, takže zkrátka budeme muset počkat a uvidíme, jak se stanoviska jednotlivých frakcí a skupin vyvinou a jak se bude vyvíjet ten dokument, který nakonec předložíme. Rád bych ovšem zdůraznil, že parlament požádal komisi o Eh, závazek ve smyslu změny harmonogramu aukcí v nedávné minulosti, když jsme jednali o směrnici o energetické účinnosti. A nelze přijímat jednu věc a za tři měsíce na ní zcela zapomenout a rozhodnout se pro něco úplně jiného. Takže, eh, co tím chci říct, potřebujeme konzistentní legislativní práci, pokud jde o jednotlivé prvky legislativy, které zpracováváme. Pakliže tu ta konzistence je, tak musíme být eh, vděční. Rád bych zopakoval své úvodní stanovisko. V podstatě jsem pro eh, návrh komise, ale rád bych doplnil to, že mé stanovisko má také tu součást, eh, že ta pravomoc, kterou komisi dáme, je mimořádná a dočasná. Není možné, aby se z tohoto postupu stala běžná praxe. Tím bychom změnili samotnou podstatu tohoto trhu, takže to bude pravomoc dočasná a výjimečná. Zároveň bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych paní předsedkyni a celému výboru sdělil, že si nesmíme dovolit ztratit toto ze zřetele. Je potřeba neustále přemýšlet o tom, jak udržet tento trh života schopný, jak ho udržet do budoucna, protože tento trh velmi dobře reaguje na potřeby a politiky evropských institucí, které e, si tyto politiky sami vybrali, to znamená průmyslová politika, environmentální politika a tak dále a tak podobně. Evropský parlament na tomto tématu musí i nadále pracovat, aby tento trh byl životaschopný a užitečný. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Eh, děkujeme vám, pane zpravodaji. Tím jsme se dostali na konec tohoto bodu na pořadu jednání. Eh, o tomto tématu budeme opět diskutovat 17. prosince. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. prosince v pravé poledne. Jdeme na další bod na pořadu jednání, to je zpráva Shona Kellyho, ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Sean Kelly má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí představit zde dnes mou zprávu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pan řečník začíná znova. A paní předsedkyně říká, počkejme chvilku, než opustí sál ti, kteří jej chtějí opustit. Prosím, eh, ty, kteří odcházejí, aby tak učinili co nejrychleji. Děkuji vám ještě jednou, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí představit zde můj návrh stanoviska, pokud jde o e, všeobecné nařízení o ochraně údajů. Rád bych řekl, že zatím jsem absolvoval asi 100 schůzek s nejrůznějšími subjekty, od spotřebitelů přes nevládní organizace, přes firmy všech druhů, rozměrů a, a škál až po eh, určovatele trhu a tak dále. V, tomto, eh, v této věci se angažuje velká část společnosti a práce je hodně. Jde nám hlavně o aktualizaci směrnice o ochraně osobních údajů z roku 1995, jde nám o zakomponování elektronického obchodu a vzrůstající míry digitalizace našich životů. Komise zaujala k tomuto úkolu velmi komplexně ambiciozní přístup a jejich snahu je třeba přivítat. Je to e, snaha, která se objevuje v kontextu nutnosti implementace článku 8 Charty základních práv na ochranu práv, e, což je závazek, který vznikl na základě Lisabonské smlouvy. Společně se s těmito základními právy a právním základem, který představují, bych rád zdůraznil také e, aspekt průmyslový a vnitřně tržní. To je článek 140 odstavec 1 SFEU, kromě článku 16. Výbor ITRE zde přitom hraje při utváření tohoto nařízení zásadní roli. Musíme zajistit, abychom splnili stanovené cíle a zajistili co nejvyšší ochranu osobních údajů a zároveň musíme zajistit, že to nepovede k nežádoucím výsledkům, které by znamenaly přílišné administrativní zatížení evropského průmyslu, což je zde reálná obava. Rovněž je velice důležité zefektivnit a zjednodušit eh, eh, role tohoto systému pro stimulaci inovací, snížit administrativní zátěž, vytvořit eh, plodné prostředí, kde budou společnosti a pracovní místa moci vzkvétat. Zásadní pojem je zde přitom důvěra. Je to velice důležitá součást inovací, Eh, produkty a nové služby musí i nadále mít důvěru občanů. A právě proto potřebujeme flexibilní a jasné nařízení o ochraně dat online. Eh, jedině takové podpoří inovaci, kreativitu a růst pracovních míst. Jako e, autor tohoto stanoviska e, mám e, svou vlastní prioritu v tom smyslu, aby výsledný text obsahoval dostatečnou rovnováhu mezi základními právy na straně jedné a mezi zachováním rovným, rovných podmínek pro malé střední podniky, inovativní společnosti a obecně průmyslový sektor na straně druhé. Musíme obhajovat koncept one-stop shop, ten neboli jednotného kontaktního místa, které, které, což je koncept, který posiluje jednotnost jednotný trh v Evropě. Dovolte mi vyjádřit se teď k jednotlivým aspektům mého stanoviska. Stručně můžeme schrnout takto. E, musíme se spolehnout na eh, korporátní opatření eh, založená na odpovědnosti, kvalitativní, ne kvantitativní přístup k ochraně dat, eh, souhlas jako základ zpracování dat, ale nespoléhání se pouze na souhlas, zachování výjimek pro malé a střední podniky v návrhu komise a zachování ustanovení o portabilitě dat, tak aby se podpořila konkurenceschopnost celého tohoto sektoru, což je velmi důležitá otázka také. Navrhl jsem celkem 164 eh, pozměňovacích návrhů k návrhu komise. Navržené změny by měly pomoci snížit administrativní zátěž pro podniky, zejména pro takové podniky, které eh, mají eh, vnořenou jaksi automatickou zodpovědnost za ochranu osobních údajů. Jedná se o řešení hlavně pro některá ustanovení návrhu nařízení, pokud jde například o mechanismus zodpovědnosti a zodpovědnost vůči dozorčím orgánům. Některá ustanovení a aspekty původního textu je také potřeba vyjasnit, za, zanořit do kontextu a zjednodušit. Já jsem upřednostňoval spíše kvalitativní než kvantitativní přístup ochrany dat. E, Spoléhám se na korporátní řízení, na princip plné odpovědnosti a nechci e, tento návrh e, zakládat pouze na administrativních procedurách, a e, principu nesouhlasu, které samozřejmě do toho systému také zapadají. E, chci také zdůraznit nutnost e, jednoduchosti technických řešení, například privacy by design, sumarizace a agregaci dat. Je potřeba chránit citlivá data a jasně cílit na opatření, která zaručí schodu s pravidly. Pokud jde o malé a střední podniky, Rád bych vyzval příslušný odbor parlamentu, aby provedl studii dopadu tohoto nařízení na malé a střední podniky, která by mohla být předložena 17. prosince na příštím zasedání výboru ITRE. Je to velmi důležité. Vítám návrh eh, komise ve smyslu výjimky pro malé a střední podniky. Rád bych, aby i všichni ostatní kolegové tento návrh podpořili. Další bod týkající se malých a středních firm je otázka portability, přenositelnosti dat. Já si myslím, že je velmi, velmi důležité mít jednoduchý rámec pro přenositelnost dat, tak aby malé a střední podniky si mohly jasně vybrat při výběru cloudových služeb pro své e, správní a řídící systémy. Eh, někteří kolegové toto chtějí združit eh, s, příst- s otázkou přístupu dat v článku 15, ale já si myslím, že malé a střední podniky si zaslouží více pozornosti. Je také potřeba zjednodušit proces eh, včasné konzultace. Já si myslím, že přílišné množství dokumentace představuje přílišnou byrokracii a bude to znamenat jen vyšší zátěž. Je potřeba neupřednostňovat kvantitu před kvalitou. Je potřeba stanovit si priority, což také velice jasně říkám v, ve svém návrhu ve smyslu soukromých konzultací s, se subjekty DPA. Pokud jde o porušení ochrany dát eh, a opatření s nimi související, tak i ta ve svém návrhu stanoviska zjednodušuji. Je potřeba se zaměřit na ty potenciálně škodlivé útoky na, na chráněná data a je potřeba um, i ochranu dat řešit kvalitativně. Zároveň je potřeba zachovat svobodu médií, což je součástí mnoha mých um, pozměňovacích návrhů. Pokud jde o aspekt výzkumný, který je také v mandátu našeho výboru. E, na něj se zaměřuji v pozměňovacím návrhu 9 a 19, kde jde o e, všeobecný souhlas a ochranu před nezám, ne, nezáměrnými důsledky nových opatření. Do svého návrhu jsem zakomponoval ustanovení, o boji proti eh, zločinům, proti eh, finančním podvodům a tak dále, což je velmi důležité, zejména vzhledem k nedávným vysokoprofilovým skandálům, které se v této oblasti objevily. Je to například pozměňovací návrh 70 nebo 71. Chcete, abych ještě zrychlil? Dobře, výborně. Uh, Eh, klíčový aspekt pro tento výbor je energetická účinnost, proto eh, jsem ponechal dosti prostoru pro technologickou inovaci, chytré sítě, efektivní eh, systémy transportu energie, to je pozměňovací návrh 32 článku 6 odstavec 4. Já teď část přeskočím, dostanu se tím k těm nejdůležitějším bodům, které chci zmínit. Článek 6 odstavec 4 hovoří o Um, legálním zpracování dat, která nebyla původně sebrána za účelem, za jakým se zpracovávají. Eh, já sem chci zahrnout také legitimní zájmy kontrolorů dat a eh, plnomocněných třetích stran. Toto je poněkud provokativní změní, ale je to záměrné, protože já si myslím, že bychom měli definovat ten legitimní záměr, záměr eh, řídících institucí Eh, protože to hraničí až s porušením práva na soukromí, takže je zde potřeba pamatovat vyváženosti zájmu jednotlivých stran. A nakonec chci říci, že jsem velmi dlouho diskutoval o tom, jak zjednodušit vztah mezi datovým subjektem a kontrolorem nebo zpracovatelem dat na straně druhé. Tento vztah je definován v článku 26 a obsahuje určité eh, nezamýšlené důsledky. Eh, v podstatě by to mohlo znamenat, že zpracovatelé dat by se stali datovými kontrolory a měli přímý vztah k datovým subjektům. Já si myslím, že takový vztah by měl podléhat běžným smluvním zákoníkům, přičemž datový subjekt by měl mít ehm, jednu protistranu, to znamená kontrolora, a ehm, neměl by ehm, diskutovat s případnými zpracovateli dat. Když si například koupíte auto a, má vad, a to má vadný motor, tak jdete do, toho, do té prodejny, kde jste ho koupili, a ne k nějakému subdodavateli. A stejný princip platí zde. Eh, rád bych poprosil kolegy, aby na toto téma reflektovali, těším se na jejich zpětnou vazbu. A na závěr bych rád eh, poděkoval všem a ocenil zejména práci Jana Olbrichta, zpravodaje z výboru Libe a práci všech stínových zpravodajů z výboru Libe pana Fose a eh, dalších kolegů z výboru Jury, Imko a Envy. Nadia Hirš, Marakomi a další. Práce na tomto tématu za posledních devět měsíců bylo mnoho a myslím, že na ní můžeme být hrdí. Děkuji. Děkuji vám. Já se vám omlouvám, že jsem vás musela trošičku popohnat. Ale eh, není času na zbyt. Teď dostanou slovo stínový zpravodajové, ale maximálně tři minuty na jednoho. Paní Tykal má slovo. Já bych chtěl poděkovat panu Kelimu za to, jak tady prezentoval své stanovisko. My jsme do určité míry hodně podpořit jeho pohled na věc. Nicméně v několika důležitých aspektech ty předložené pozměňovací návrhy oslabují meznění návrhu. Mohu tady odkázat na komitologii. S panem Kerem ale souhlasíme v tom, že by bylo dobře limitovat delegované akty, abychom zachovali technologickou neutralitu. Kdybychom ty delegované akty používat méně, když mluvíme o Eh, privátnosti, soukromí těchto údajů, než by měla být automatická. To je velmi důležitá věc také v kontextu dnešních eh, sociálních sítí. Je to relevantní také pro zdravotnická data, data o, o genetické údaje a proto bychom měli ochranu u těchto dat co nejvíce posílit. Dalším prvkem naší debaty by mělo být rozhodné právo a tady bych chtěla upozornit na regulační rámec, který funguje i v jiných zemích, například ve Spojených státech, kde mají Patriot Act, který se vztahuje na údaje zpracovávané i společnosti, které mají své sídlo ve Spojených státech, přestože ty společnosti kolikrát působí i jinde, tedy v EU. Dále byly podepsány dohody mezi Evropskou unii a třetími státy o <coughs> poskytování Eh, údajů, mám na mysli například PNR, ty eh, záznamy o cestujících a dohoda SWIFT. To si myslím, že by mělo být v tomto nařízení lépe zohledněno. Další důležitý bod se týká definice souhlasu. Souhlas by měl být vždy explicitní, A to i přesto, že nepožadujeme nějakou konkrétní eh, formu toho explicitního souhlasu, protože to nechceme příliš přetěžovat, ale souhlas by i nadále měl být explicitní. Dalším důležitým aspektem je právo být eh, zapamatován nebo zapomenut, eh, také v kontextu těch sociálních sítí, protože si tady lidé vytvářejí své profily a já souhlasím s panem Kelim v tom, že by se mělo jasně rozlišovat mezi zpracovatelem údajů a kontrolorem údajů. V tom předchozím systému to bylo jasné, v tom novějším systému těch eh, rozdílů už není tolik a na to musíme dbát. Je to velmi důležitá věc. Každý subjekt v tomto mechanismu by měl být jasně definovan ohledně svých eh, odpovědností a úkolů. Co se týče eh, notifikace těchto incidentů, my jsme dostali celou řadu připomínek od eh, operátorů, ti říkají, že 24 hodin je příliš krátká lhůta na informování uživatelů my si myslíme, že je důležité informovat uživatele, tedy oběti eh, v některých případech a také ten kontrolní orgán v těch 24 hodinách. Což neznamená, že ten problém se nutně vyřeší během 24 hodin. Jde pouze o oznámení kontrolnímu orgánu a uživateli, že došlo k nějakému úniku údajů, které se jich dotýkají což je důležité, protože ta osoba na základě toho třeba bude chtít přijmout vlastní ochrana opatření. To je z mé strany všechno a eh, ráda si vyslechnu ještě přemínky ostatních kolegů a myslím, že na tom budeme dále konstruktivně pracovat. Děkuji Fiona Hall. Děkuji paní předsedkyně. Já mluvím jménem skupinou ALDE, moje kolegyně, která to má normálně na starosti, tady dnes být nemůže. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaj za velmi konsistentní a rozsáhlé stanovisko, které se snaží vyřešit ehm, řadu problémů, které eh, s touto problematikou mají podniky v Evropské unii. Myslím, že návrhy pana zpravodaje zlepšují eh, návrh od komise tím, že to zpřísňuje na mnoha místech. Myslím, že se nám na tom bude docela dobře spolupracovat. Eh, vítáme také důraz na přiměřenost to je podle mě velmi důležité pro to, abychom nalezli rovnováhu mezi ochranou osobních údajů na straně jedné a předepisováním příliš byrokratických zatěžujících eh, mechanismů. To se týká například porušení těch pravidel administrativních sankcí. Myslím, že eh, pan eh, Kelly to na mnoha místech zlepšil. Dále potřeba vyjasnit Eh, některé aspekty, abychom zlepšili právní eh, jistotu. Eh, ustanovení zvláštní kategorie osobních údajů, definice souhlasu, to jsou také oblasti, ve kterých došlo ke zlepšení. A dále si myslíme, že pan zpravodaj správně řeší případné dopady, které by to nařízení mohlo mít, například ve finanční a sektora na zdravotnictví. Souhlasíme s tím, že bychom měli být opatrní, neměli bychom vytvářet byrokratické břemeno bez toho, aby nebylo jasný nějaký užitek pro uživatele. Vzpomínáme si na dlouhé diskuze tady v parlamentu o rozsahu a množství delegovaných eh, aktů. Vítáme velmi pragmatický přístup pana zpravodaje, který eh, většinu z nich chce zrušit. Myslím si, že ten text musí eh, fungovat správně nebo být správně nastavený v začátku. Neměl bychom ponechávat tolik prostoru komisi pro to, aby to později upravovala. V našich pozměňovacích návrzích ehm, potom budeme chtít dořešit některé zbývající eh, problémy a doplnit eh, pozměňovací návrhy pana zpravodaje, takže to nebude nic proti němu. Naše body se budou zaměřovat na definice, na jasné rozlišování mezi zodpovědnostmi kontrolních orgánů a zpracovatelů údajů, abychom zabránili k směšování, aby všichni věděli, co přesně mají dělat. Dále eh, pravděpodobně budeme chtít změnit eh, ta pravidla pro profilování a přenositelnost údajů. Možná, že také si necháme zpracovat analýzy v některých oblastech. Podle nás by ITRE mělo mm, připravit velmi důkladné, důkladně připravené stanovisko, bez toho, abychom příliš zatěžovali evropské podniky a hlavně ty, které jsou malé a středně velké, zvláště teď v době hospodářské krize. Fiona Hall ora la parola al Shadow Green, Prego. stínová zpravodajka ze zelené paní Andersdotter. I must admit that the draft opinion... Já musím říct, že ten návrh stanoviska pana Kellyho mě trochu eh, překvapuje, protože tady je řada věcí, které eh, budou škodit eh, eh právům soukromých osob. Taky se tady eh, eh ruší povinnosti ukládání eh, údajů myslím si, že to, ta práva potom budou chráněna mnohem slaběji a e, orgány, které by to měly, na, které by na to měly dohlížet, budou mít k dispozici mnohem méně nástrojů. Podle mě to jde proti předchozím stanoviskům Evropského parlamentu, kde jsme jasně e, řekli, že nechceme, aby došlo k zeslabování ochrany údajů. V jednom velmi kontrolním hlasování před rokem jsme řekli, že jasně chceme, aby e, kontrola údajů byla aspoň na stejné úrovni, jako byla v té předchozí eh, směrnici, Jde o základní hodnoty EU a neměli bychom se zbavovat naší morální zodpovědnosti a argumentovat postavení podniků. Jsme v Evropě 2012 a nejsme eh, v 80. letech Mám několik eh, zásadních připomínek eh, k návrhu pana Kellyho. V jeho pozměnací číslo 6 pan Kelly navrhuje rozšířit výjimky z legitimních zájmů i na zájmy třetích stran. To je podle mě porušení normálních smluvních eh, povinností. Jde tady o výjimky z práv, která mají vš- všechny jednotlivci ve společnosti. Jde tady tedy o souhlas eh, s tím, že něco ovlivní eh, jeho právě. My si myslím, že bychom to měli odstranit to výjimku s legitimním zájmem eh, a uvést to do souladu s smluvním právem. Tolik tedy navrhnu a Uvidíme, jak to dopadne. U 38. pan Kelly navrhuje, aby subjekty údajů se nemohly vždycky, nemohly vždycky mm, vystoupit z těch smluv, které uzavřeli. My nechceme opravovat eh, smluvní právo v těchto ohledech tímto způsobem. Výjimka z dohledu a schvalování, jak se navrhuje v některých okolností pro některé společnosti u na číslo 12, nemá oprávnění. Eh, experti mi řekli, že předchozí zkušenosti se Spojených států s takovými výjimkami jsou neuspokojivé. Definice Další definice pana Kellyho eh, se musí vyjasnit, například odškodnění. Potom anonymní údaje eh, tady mají hodně mezer, tomu bychom měli zabránit, protože chceme, aby toto nařízení eh, mělo velkou legitimnost. Pro mě je problematické, že tolik dokumentačních požadavků se odstraňuje z návrhu panem Kellym. Už tady 17 let máme směrnici na ochranu údaje a víme, že ty společnosti, často neaplikují eh, dostatečně silné bezpečnostní metody na ochranu údajů, přestože by klidně mohly. A myslím, že my máme všichni zájem na tom, aby eh, ta, ty dokumentační požadavky tam zůstaly. Ještě tři dodatečné body bych tam ráda chtěla eh, iniciovat. Souhlasím s panem Kelly v tom, že přenositelnost údajů musí zůstat, ale pan Kelly se rozhodl, že to oslabí. A já mám problém potom ještě v některých sektorech ještě pořád nejsem přesvědčena o tom, že to je oprávněné. Ehm, ty částečné údaje, které by měly ten ehm, nemohou mít žádný dopad na podnika- modely podnikání těchto společností. Tím, že oslabíme tuto ochranu, tak tím odstraníme ehm, me- kontrolní mechanismy na ochranu a to je úplný opak toho, co, o co nám v tomto návrhu vlastně jde. Také právo na to být zapomenut se musí upravit. Je potřeba to vyjasnit, aby bylo jasné, že se to vztahuje na vztahy mezi těmi subjekty, které mají smluvní vztah kontrolním eh, orgánem, který by měl dohlížet na nakládání svých jejich Také bychom měli řešit nevyváženosti nebo nerovné postavení uchazečů o práci. Ve Švédsku jsme před několika lety museli řešit to, že existuje nerovné postanovení mezi zaměstnavatelem a potenciálním uchazečem o práci a je potřeba to nějakým způsobem řešit. A můj poslední bod je ten, že bych byla Jsem ráda, že se do toho stanoviska dostal i boj proti dopingu. Sport je důležitou součástí společnosti. Já vím, že to panu mu leží na srdci a vím, že tady je málo poslanců, kteří si uvědomují tento nedostatek v tom původním návrhu a proto bych chtěla podpořit aspoň toto, ale jinak u těch ostatních změn k tomu mám opačný přístup. Děkuji. A teď vás chci opravdu požádat, abyste, se, abyste dodržovali ty dvě minuty řečnickou dobu, jinak se nedostaneme včas dál. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Poslední legislativa na ochranu dat v EU vznikla před 17 lety. Je proto jasné, že je nejvyšší čas ji aktualizovat. Návrh komise úspěšně zdůrazňuje potřebu jasnější a soudržnější rámcové legislativy, která podpoří důvěru a digitální hospodářství které se teprve musí plně rozvinout. Samozřejmě se musí jednat o vyvážený návrh, vyvážený oproti nutnosti chránit data jednotlivců a zajišťovat jejich soukromí, transparentnost a uctívání základních práv a svobod. Rád bych svému dobrému příteli, panu Kelimu, poblahopřál k vypracování velmi komplexní zprávy a souhlasím s jeho záměrem snižovat administrativní riziko pro firmy. Máme zde mnoho iniciativ, Eh, na pořadu jednání, které eh, budou zdůrazňovat růst a zaměstnanost jako priority eh, pro evropský průmysl v těchto těžkých dobách krize a tak, abychom s touto politikou byli konzistentní v oblasti ochrany dat, bychom neměli společnosti přetěžovat zbytečnou a velmi často komplikovanou administrativou, pokud jde o operace tohoto druhu. E, souhlas je samozřejmě někdy nutný, ovšem e, jsou případy, kdy není potřebný. Například, když si užavat, už, uživatel vyžádá nějakou službu, která osobní data využívá. V takových situacích je podle mě souhlas e, přítěží. Všeobecný souhlas se v návrhu zmiňuje ten pomáhá eliminovat administrativní zátěž. Je rovněž dobrý nápad odměňovat společnosti, které úspěšně zavádějí principy odpovědnosti za ochranu dat do svého provozu tím, že je nebudeme vystavovat dalším administrativním zátěžím. Rovněž vítám e, otázku, že citlivá data by, e, by měla být chráněna a v případě narušení této ochrany by měla následovat tvrdá sankce. E, Eh, rovněž vítám pojem anonymizovaných dat. Já jsem přesvědčen, že v rámci jednotlivých eh, eh, kroků, jako používání pseudonymů, mohou společnosti a poskytovatele dat využívat data pro své činnosti, které provádějí bez sebe menších problémů. Analýza dat často spotřebitelům pomáhá, například v oblasti energetické účinnosti. Například pomáhají spotřebitelům snižovat energetickou spotřebu v domácnostech. A já si myslím, že i taková ta data by měla být sbíratelná. A nakonec bych rád řekl, že si myslím, že bude prospěšné e, zmínit e, explicitně jako příklady legitimního sběru dat v zájmu kontrolora elektrárenské a plynárenské firmy které využívají podle mého názoru dát data legitimním a obhajitelným způsobem. Děkuji vám. Děkuji. Pilar de Castillo má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nemáme moc času, takže jenom krátce. Chci říct, že vítám tuto, tento přeskum komise, pokud jde o směrnici na ochranu osobních údajů, protože je třeba ji přizpůsobit k digitálnímu světu. A chci také poblahopřát kolegovi Kelimu, protože udělal spoustu správných kroků. V tomto duchu si myslím, že by bylo také dobré, zamyslet se nad anonymizací dat, eh, definice, synonyma, porušení proti bezpečnostním ustanovením, anebo Mohla bych uvést ještě některé body, které nejsou jasně upravené, například rozlišení mezi kompetencemi jednotlivých kontrolních pracovišť. Myslím si, že musíme eh, zachovat současné rozlišení. Je to, jsou to články 26, 27 a 29, které to tady trochu matou, pokud jde o jednotlivé, pokud jde o role a úkoly pracovišť a zpracovatelů. Protože zpracovatel nemá přístup k identifikaci kovatelným datům. Pak tu máme nové povinnosti pro zpracovatele, například evaluace dopadů používání osobních údajů. To prostě je velmi obtížné, protože zpracovatel nezná povahu těchto osobních údajů. A za třetí, Povinnost zpracovatele získat souhlas kontrolora pro každý, pro každý případ, tak aby každý zpracovatel mohl toto udělat, to nesplňuje nebo není to v relaci s dynamikou komunikačních technologií. V digitálním světě ještě jinak. Digitální svět je velmi citlivý ekosystém, který reaguje velmi citlivě na takováto opatření a vývoj by mohl být velmi ovlivněn takovýmito návrhy. Tady by kontrolor a zpracovatel měli mít jasně oddělené kompetence. Děkuji. A slovo dostává komise. Paní Corrado z generálního ředitelství Spravedlnost. Myslím, že jste vyslechla to, co tu zaznělo a můžete na to reagovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat také panu Kelimu za návrh stanoviska. E, stačí se na tento návrh podívat, vyslechnout si argumenty a uděláme si jasný představ, jasnou představu o tom, e, jaký sentiment zde převládá. My samozřejmě sledujeme i debatu v ostatních výborech, IMCO, LIBE a všech dalších. Jsme rádi, že celkově za to parlament sdílí cíle komise, pokud jde o toto nařízení a jednotné kontaktní místo, které chceme vytvořit tak, abychom zjednodušili právní prostředí pro firmy. To je konec konců jeden z našich hlavních cílů. Další cíl je samozřejmě chránit základní práva na ochranu dat. Eh, a jsou to právě tyto dva cíle, na které pamatujeme při revizi eh, této legislativy a je mezi nimi potřeba nalézt správnou rovnováhu. Komise předložila svůj návrh a snaží se v něm tuto rovnováhu nalézt. Chceme e, zlepšit ochranu základních práv, pokud jde o ochranu dat spotřebitelů a zároveň chceme zjednodušit právní prostředí tak, aby kontroloři dat byli, e, měli vyšší zodpovědnost a aby byla snížena celková administrativní zátěž v této oblasti. Bereme na vědomí obavy, které zde dnes zazněly. E, bereme také na vědomí to, co zaznělo na radě ze strany jednotlivých členských států. Komise je otevřená možnosti přeskumu dalšího snižování administrativní zátěže, aniž by se snížila úroveň ochrany dat jednotlivců. To je ta pomyslná hranice, e, za kterou už nepůjdeme. Musíme zachovat alespoň současnou úroveň ochrany dat a je potřeba tuto ochranu adaptovat na online prostředí a na všechny možnosti a systémy a způsoby zpracování osobních dat, které v roce 1995 neexistovaly. Ráda bych promluvila e, na téma souhlasu. Je to téma, které se objevilo ve výboru IMCO dnes dopoledne a je to e, velmi často středem zájmu e, podniků. Komise je přesvědčená, že občas vzniká určité nedorozumění v tom smyslu, co vlastně sama komise navrhla, pokud jde o tento souhlas. My jsme nenavrhli rozšíření možnosti použití souhlasu pro zpracování dat. Takže to nebude ten hlavní důvod, ten hlavní eh, faktor toho, zda zpracovávat nebo ne. Samozřejmě všechny ostatní faktory zůstávají, to znamená smluvní vztah, legitimní záměr, legitimní zájem, veřejný zájem, právní závazky a tak dále. Ty zůstávají. Takže my ne, nemáme eh, ten záměr nějakým způsobem souhlas prioritizovat, pokud jde o zpracování dat. Ovšem, pakliže se souhlas bude používat, tak to musí být smysluplný souhlas, smysluplný proces. A tomu tak zkrátka dnes není. Zatím máme systém souhlasu, který je poměrně sporný a je implementován v členských státech různě a často nevhodně. A my právě toto chceme vyjasnit. Ten souhlas musí být smysluplný a reálný, ne, explicitní neznamená písemný nutně, také když si přečtete úvodní ustanovení a body odůvodnění tohoto návrhu, tak tam čtete, že jakákoliv souhlasná aktivita může zahrnovat mimo jiné také souhlas, ale musí to být nějaká aktivita, něco musí být jednotlivcem potvrzeno. Neznamená to však, že byste ten souhlas potřebovali pro každý jednotlivý proces nebo krok procesu, který budete provádět. Můžete to řešit i v rámci smluv a tak dále. To je velmi důležitý bod, protože podle našeho názoru často dochází ke zkreslení toho, jakým způsobem ten návrh komise je formulován. Rádi slyšíme, že právo na portabilitu, přenositelnost dat je podporováno zpravodajem eh, komise. I toto právo je ochotna vyjasnit. A to samé se týká na právo být zapomenut v uvozovkách, což je velice užitečné a důležité právo. Jehož eh, rozsah a pole působnosti také rádi dovysvětlíme. Já si myslím, že to je vlastně z mé strany všechno. Jednak dochází čas a jednak eh, je komise Eh, připravena pokračovat v konstruktivním dialogu, který doposud s parlamentem probíhal s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji a proto vám děkuji za pozornost. Io do la parola. Ano, kolega Kelly. Ne, Dicendo gli anche che forse si può prendere qualche... Kolega, kolega Kelly dostane slovo na závěr diskuze. Upřímně, prosím, omezte se jenom na několik minut, musíme ještě stihnout jedno téma, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já budu co nejstručnější a jsem tuto příležitost využil k tomu, abych si vyslechl, co jednotliví kolegové a kolegyně říkali. Ve směs mě to povzbudilo, to, co jsem slyšel. Je zde široká akceptance, široký souhlas s všeobecným směřováním mého návrhu. Samozřejmě jedna nebo dvě obavy se objevují, ale to je normální. Já si myslím, že to můžeme eh, řešit v rámci dalších diskusí. Ovšem všeobecně si myslím, že zde panuje atmosféra, že to chceme udělat správně a odvést dobrou práci pro naše občany, občany Evropy. Já jsem aktiv přenesené pravomoci nezmínil. Ale ano, e, já jsem navrhl, abychom se jich zbavili a myslím si, že Fiona Hall to velmi dobře schrnula. Ona říká, že když bude vlastní text napsán správně, tak takovéto aktiv přenesené pravomoci nebudeme potřebovat. Samozřejmě čím více jich budeme mít, tím méně efektivně svou práci odvádíme, že ano, to každý ví. Ehm, z komise zaznělo, e, několik věd k otázce portability dat, právu být zapomenut a souhlasu. Já souhlasím s tím, eh, co zaznělo principiálně. Tyto principy je potřeba zachovat, je potřeba definovat a odsouhlasit rozsah a to je přesně to, co chceme. Eh, vím, že Emilia zmínila některé své obavy o oslabení několika aspektů tohoto návrhu, ale k tomu se také jistě v diskusích dostaneme. Pokud jde o firmy, Klíčové, eh, alespoň pro mě, je to, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali administrativní zátěž. Není možné zvyšovat zátěž na malé a střední podniky, a zejména v případech, kdy to není nutné. A samozřejmě to jednotné kontaktní místo je klíčovým aspektem, který můžeme využít. Doufáme, že k tomu budeme mít široký souhlas. Ale i tyto aspekty můžeme dále řešit. Ehm, Anonymní data a pseudonymní data jsou také velmi důležité téma. Já si myslím, že zde musí proběhnout ještě široká fundovaná debata, tak, aby i tyto aspekty mohly nalézt své místo v tom definitivním znění návrhu. Obecně řečeno tedy mám velkou radost z toho, co jsem slyšel a těším se e, na další pozměňovací návrhy od kolegů a na další diskusy. Eh, harmonogram a termín pro pozměňovací návrhy paní předsedkyně jistě zmíníte vy, takže já to dělat nebudu. Děkuji vám za slovo. Ano. Kalendář tady máme pro koordinátory. To bude 17. To bude 16. do 17.45 a pro pozměňovací návrhy do 18. prosince úterý do 12 hodin. A teď se dostáváme k výměně názorů zátěžových testů, zátěžové testy. Víte, že 5.11. jsme ve výboru ITRE hlasovali, abychom se obrátili s dotazem na Evropskou komisi. Týkalo se to zveřejnění sdělení Evropské komise o zátěžových testech. Byl to ústní dotaz. A pak následoval návrh usnesení výboru ITRE tak, abychom dali podnět k budoucí směrnice o zátěžových testech. Počítá se s lednem příštího roku. Je to vlastně výsledek hlasování mezi jednotlivými frakcemi. Pokrývá to všechna témata, která má komise ve svém textu také sporná témata, se potom budou řešit pozměňovacími návrhy. Všechny frakce už dostaly překlady 22. listopadu toho textu, tak aby měli možnost připravit si pozměňovací návrhy, protože ty lhůty jsou velmi krátké. Pozměňovací návrhy se musí podat do zítřka do oběda. A teď dovolte, abych předala slovo vám, jednotlivým členům politických skupin, abyste se k tomu mohli vyjádřit. Paní De Castillo udělá úvod. Já bych eh, nejprve chtěla přivítat velmi konstruktivní přístup paní předsedkyně při prezentaci tohoto návrhu je to velmi vyvážené. Myslím, že to bude sloužit jako velmi dobrý základ pro kompromis mezi skupinami. Dále si myslím, že je důležité eh, se zamyslet nad naší reakci na havárii ve Fukushimě. A že tedy bychom měli mít ambiciozní plán pro ty zátěžové testy, to už vedlo k velmi výsledkům. Jedním ze závěrů bylo to, že tady je celá řada bezpečnostních rizik v evropských jaderných elektrárnách. By tady to testování odhalilo několik mezer, zejména v v oblasti připravenosti na neobvyklé události, jako jsou povodně a podobné další události. Všechny české státy díky tomu také už začaly, nebo začnou brzy um, řešit ty uh, eh, problémy, které byly identifikovány my eh, bychom byli rádi, kdyby to vedlo k přijetí nějakých minimálních bezpečnostních norem, které by potom platily v celé EU a také v našich sousedních zemích, protože když to eh, nebude platit tam, tak to za moc nestojí. Neměli bychom zapomínat také na to, že v loňském roce už jsme diskutovali o výhodách a nevýhodách jaderné energie, nebo by to nemělo vést k tomu, aby jedna energie byla tak eh, náročná, že, by byla, eh, že bychom si ji nemohli dovolit. Každopádně bychom se měli poučit z výsledku těchto zátěžových te- testů. Měli bychom se snažit hledat eh, společnou půdu mm, na základě tohoto návrhu, vyhnout se konfliktu mezi politickými skupinami. Tím bychom mohli zajistit velkou většinu a vyslat tím také silný signál směrem ke komisi. Grazie. Děkuji a dávám slovo kolegyni Ho. Um, yes, I would agree, uh... Já s vámi mohu souhlasit v tom, že to, ty zátěžové testy byly užitečné, ale možná, že to nebylo až tak dostatečně důkladné jakom to mohlo, protože nebyla konstatována žádná potřeba nějakou eh, elektrárnu zavřít. Ale prakticky u všech nových to bude znamenat, že budou muset projít eh, bezpečnostními eh, prověrkami a přijmout nová opatření. Takže je potřeba, aby provozovatelé přijali už tam zavedená, zavedenou osvědčenou praxi. Měli bychom se mluvit na těch společných standardech. A jak říkala paní Delka Stil, tak to rozhodně nebude levné. Komise také už řekla, že celkové náklady na těch 32 reaktorů, které v EU máme, budou někde v rozsahu 10 až 25 miliard euro v těch příštích deseti letech. A měli bychom se také postarat o to, aby celý tento jaderný průmysl byl transparentní ohledně těchto nákladů a aby nedocházelo k dotacím nebo k tomu, že budou vytvářet nerovné podmínky a že některé české státy budou eh, porušovat pravidla pro státní pomoc. Je to eh, průmysl, který tady je 60 let a kde ty náklady neustále jdou nahoru a nesnižují se. Je potřeba, aby tento sektor eh, sám nesl ty náklady. A je potřeba, aby to bylo zabudováno už do toho samotného systému. A ještě jeden bod na úplný konec. Týká se to rozhodování. Jaderná energie je v jádru energetické politiky, politiky životního prostředí, naší eh, zdravotní politiky a Vzhledem ke kompetencím v těchto různých oblastech, k tomu, že mm, na to máme vliv prostřednictvím kodecize, tak proto je na čase, abychom zahájili konstruktivní dialog. Také například o reformě smlouvy Euratom, abychom využili naše kompetenci. Je to velkou anomálí, že tam, kde jde o jadernou energii, tak jsme vyloučeni z rozhodování. Děkuji. A k slovo má pan Baličetis. Ačiū germa pirmininkė. Komisijos pateiktas komunikatas dėl stres testų rezultatų. Sdělení komise o hodnocení těchto výsledků zátěžových testů nás potěšilo. Ukazuje to, že Evropská unie musí řešit vážné problémy v oblasti bezpečnosti jaderných elektráren. A vzhledem k tomu si nemůžeme dovolit eh, mít odlišné normy v různých státech. Jaderná bezpečnost se netýká jenom izolování jednotlivých členských států, protože jakékoliv neštěstí by mělo dopad na všechny ostatní. Také bychom si měli uvědomovat, že bezpečnost um, jaderných zařízení souvisí s bezpečností z těch stávajících reaktorů a dále těch, které eh, už byly vyřazeny nebo se mají vyřazovat z provozu. Takže potřeba ještě si provést eh, další analýzy, například nakládání s tímto nebezpečným odpadem, protože to skladování bude muset být dlouho leté. A potřeba by tedy komise kontrolovat situaci u těch vyřazených jaderných zařízení. K té otázce vyřazování z provozu eh, chci ještě říci, že se to neustále komplikuje budoucnosti to určitě bude stát čím dál více peněz a proto je dobře, aby komise se tady ujela vedení a lépe plánovala tyto kroky. A aby předložila návrhy na to, jak regulovat tuto oblast. Měli bychom mít eh, jasnější, eh, jasněji vymezené zodpovědnosti na úrovni celé EU. Děkuji. Pan Březena. Eh, dovolte, abych připomněl, že režie stres testů proběhla na základě principu subsidiarity na státní úrovni, na národní úrovni. Byli to regulátoři, kteří měli dostatek odborných i e, materiálních kompetencí k tomu, aby takovouto analýzu vůbec mohli provést. E, s výsledky těchto stres testů e, jsem byl spokojen, tak jak byly přehledně vidět v tabulce a tak, jak je stanovili národní regulátoři. Eh, problém nastal eh, z mého pohledu s jistou politizací eh, těchto výsledků a já jsem se s úžasem dozvídal z úst komisaře Ettingera, že je potřeba dojet například na inspekci do Temelína, který zdaleka nebyl na chvostu těch v uvozovkách nejhorších elektráren. Domnívám se, že v současné chvíli nejsme rozděleni na politické frakce, že jsme rozděleni na země, které využívají a které nevyužívají jádro. To je tak hluboké rozdělení, že hrát si tady na politiku a e, volat po nějaké všeobecné evropské kontrole je prostě nefér. E, Máme, předpokládáme, že by s námi nebylo zacházeno Eh, fér a že hodnocení některých je horší, eh, než to určili odborníci. Takže je dobře, že máme výsledky stres testů, ale eh, návrhy a pozměňovací návrhy ve směru zvýšení pravomoci komise bych s dovolením osobně a myslím si, že ne sám odmítl. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Slovo má kolega Tošenovský. Děkuji, paní předsedající. Eh, jsem velmi rád, že stres testy proběhly a že se ukázalo na eh, to, že skutečně jaderné elektrárny jsou na vysoké technické úrovni a že není skutečně potřeba některé eh, elektrárny zavírat. O kvalitě stres testů přece nerozhoduje to, jestli některou elektrárnu eh, uzavřeme nebo ne. Eh, jsem také rád, že tyto testy přinesou další eh, vylepšení bezpečnosti, protože je to velmi komplikované a mm, velmi technické zařízení. Kdyby takovýmito testy procházely jiná zařízení nejaderného typu, tak možná bychom byli překvapeni, že v té jiné energetice bychom možná některé věci museli měnit. Jsem přesvědčen, že tyto stres testy i přispějí k uklidnění té velmi rozjitřené atmosféry eh, o tom, kdy se hovořilo, že polovina eh, jaderných elektráren v Evropě by neprojde těmito testy. Takže tak, jak jsme možná někteří měli obavu, já jsem k ním také patřil, tak eh, jsem velmi rád, že testy dopadly tak, jak dopadly. Zároveň jsem se, jsem velmi rád, že se ukázalo, že jaderný dohled eh, na jednotlivých národních úrovních ukázal, že funguje, že skutečně nezávislý, že umí předložit i kritické zprávy a zároveň se ukázalo, že funguje i, ten, i ta spolupráce na této úrovni, na, na evropské úrovni. Fungování NSREGu, myslím si, že velmi ukázalo, že tento systém je odpovídající. Proto Vůbec nevidím důvod, eh, že bychom měli měnit tento současný systém kontroly, který na národní úrovni běží a ukazuje se skutečně, že je nezávislý, vysoce odborný, eh, tak, jak jsme jej od něj očekávali. Měl bych větší obavu, kdybychom eh, přenášeli tuto úroveň na evropskou, kde by možná docházelo k nejasnostem a k velkým rozporům na úrovni odborné. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Kolegyně Jordan. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, hovoříme o evropských zátěžových zkouškách. Ale ráda bych všem připomněla to, co se stalo v Japonsku. Ta nehoda v Japonsku byla výsledkem dvou přírodních katastrof. A ty ukázaly, že problém není v jaderných technologiích, ale v designových chybách a v chybách organizace. Mám zde tedy na mysli eh, japonské regulační instituce a úřady, které nebrali vážně doporučení, která jim byla poskytnuta. Té nehodě by bylo bývalo šlo zabránit, pakliže eh, by se Japonci byli poučili eh, od těch kultur, kde je prevence vysoko na žebříčku priorit. A Evropa takové země, takovou kulturu má. A tyto zátěžové zkoušky to jenom dokazují. Já si myslím, že ve svém usnesení bychom jasně měli tuto přidanou hodnotu naší práce zmínit. Je to tedy to, že právě tato kultura vysoké bezpečnosti je na nejvyšších stupních priorit pro EU. A to je jedině dobře, musí to tak být ve všech členských státech. Je potřeba provést revizi legislativy a tuto legislativu, pakliže to bude nutné, vylepšit. Je také potřeba monitorovat doporučení eh, vydaná odborníky a eh, podívat se na možnosti vývoje do budoucna. Je potřeba, abychom Evropskou unii donutili, aby byla aktivnější, pokud jde o mezinárodní instituce je potřeba dosáhnout podobných bezpečnostních standardů i ve třetích zemích. Jak všichni víme, jaderná bezpečnost nezná státních hranic a proto je potřeba se na toto téma zaměřit. Jako tvůrci legislativy musíme vytvořit takové právní prostředí, které zajistí dostatečnou bezpečnost eh, našim vlastním občanům. Je potřeba zajistit dobré provozní návyky a nelze se nepoučit z důležitých zkušeností. Je potřeba tento průmysl i nadále rozvíjet. Děkuji říká paní předsedkyně. Eh, slovo má eh, kolegyně eh, Nrody. Děkuji vám, paní předsedkyně. Momentálně probíhá schůza mezi Arménií a Evropským parlamentem. Hovoříme také o zátěžových zkouškách provedených v Arménii. Takže ta iniciativa zátěžových zkoušek přesáhla hranice EU i do jiných zemí a na to nesmíme zapomenout. Konec konců jedná se o jednu zemi eh, naší politiky sousedství. Další věc, kterou chci zmínit, je toto. Ráda bych vám také připomněla nehodu ve Fukušimě, ale trošku jinak, než, ta, než tomu učinila předřečnice. Chci připomenout, že eh, jsme nepřijali usnesení o této věci, protože Eh, rozpory mezi námi pro nás tehdy byly důležitější než schoda na nějakém textu usnesení. A to říkám jenom proto, eh, že doufám, že eh, tak to u této zprávy nebude. Tato zpráva je velice důležitá. Nejenom proto, že je důležitá z toho důvodu, aby Evropský parlament měl nějaké stanovisko, ale také proto, že text komise není dost dobrý. A lze jej zlepšit, pakliže parlament toto stanovisko přijme. Proč ten text není dobrý? Dovolte mi zmínit několik bodů. Já jsem obdržela několik dopisů od lidí, kteří pracují v jaderném sektoru v tom smyslu, že komise několikrát řekla, že poslanci Evropského parlamentu požadovali takovýto seznam eh, eh, kvality eh, jaderných zařízení, což parlament jednoznačně nechtěl. Ráda bych také připomněla, že bez ohledu na to, odkud jednotliví poslanci z jaké části spektra poslanci pocházejí a jaký názor na jadernou energetiku mají, tak všichni tento seznam kritizovali. Takže eh, říkám ještě jednou jednoznačně, aby to bylo všem jasné, ani výbor ITRE takový seznam nežádal. Takže je potřeba být eh, abych tak řekla, asertivní eh, ve svém názoru. Je potřeba, aby toto téma eh, zůstalo v polipůsobnosti subsidiarity podle smlouvy Euratom. Smlouvu Euratom měnit nechceme, a nechceme ani nějakou novou smlouvu o energetice, která by tento proces nějakým způsobem nahrazovala. Je potřeba zmínit také to, že v mnoha zemích eh, je Eh, veřejné mínění a přístup veřejných institucí eh, postupně proměňován, pokud jde o vztah k jaderné eh, energii. Velmi často dochází k tomu, že země, které jádro odmítali, ho najednou přijímají. A to, že se v Německu jaderné elektrárny odstavují, tak zátěžové zkoušky, prosím, u těch elektráren, které se eh, v podstatě odstavují, ale nevyřazují z provozu, budeme muset ještě v budoucnu přeskoumat. Toto je zcela nová zkušenost pro všechny zúčastněné strany a eh, bude potřeba zamyslet se nad tím, co uděláme s těmi uzavřenými, ale ne vyřazenými z provozu, eh, s těmi elektrárnami, které jsou uzavřené, ale ne vyřazené z provozu. Děkuji vám za slovo. Děkuji, slovo má kolega Ody. Já bych vám chtěl poděkovat. Eh, jsem také rád, že jménem našeho výboru předložíte tento text a parlament eh, ho bude projednávat. Je to velmi náročné, obtížné téma. Už jsem to říkal i panu komisaři. To sdělení komise nebylo úplně nejlepší, nereflektovalo kvalitu těch kontrol, které byly prováděny ve členských, států, ve členských státech. Já si myslím, že Evropská komise jako taková nemá žádné vědecké, nemá vědecké, vědeckou odbornost, aby se těmito otázkami mohla sama eh, zabývat. Já si myslím, že jsou to hlavně členské státy, které mají ty odborníky na tyto otázky. A dále eh, občané se v našich zemích určitě zajímají o politickou debatu, o těchto otázkách, o budoucnosti jádra a tak dále. Je potřeba tuto debatu eh, vést, aby občané se v tom lépe vyznali jak už tady bylo eh, řečeno, měli bychom se bývat také smlouvou Euratom. Je potřeba, abychom eh, ta, všechny tato témata probrali eh, a ještě k otázce nákladů. Jaderná energie, opakuji, nemůže fungovat tajně, netransparentně, musí v této oblasti panovat naprostá transparentnost a zahrnovat naprosto všechny náklady. Nemůžou nám eh, ti provozovatelé neustále říci, že je levnější a bez, nebudou nám, nedají nám záruky, že do toho eh, zapadají všechny ty náklady, včetně na zajištění bezpečnosti, na vyřazení z provozu, na mm, uchování nebo provoz toho stanoviště, kde ta jedna elektrárna byla, protože eh, to se týká nás všech. Děkuji vám za tuto iniciativu. Myslím si, že by pravidle mělo být, že o těchto otázkách budeme diskutovat. Ponecháme na českých státech energetický eh, mix a každý by měl znát, jaké jsou jeho pravomoce a úkoly. Paní kolegyně Tykau má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, ráda bych eh, poděkovala za velmi vyvážený text. Jsem přesvědčena o tom, že všechny politické frakce odloží eh, své projádrové nebo protijádrové základní postoje a zaměří se hlavně na bezpečnostní aspekt jaderných elektráren. To je velmi důležité a uvádí se to i v tom usnesení. Je zásadní provést potřebná bezpečnostní opatření, zejména na základě doporučení zátěžových zkoušek, které byly provedeny jsem přesvědčená, že bude potřeba provádět pravidelné kontroly každých deset nebo možná dokonce pět let a je zásadní, aby tato pravidelná evaluace byla založena na nějakých společných bezpečnostních normách. Bude potřeba harmonizovat eh, kontrolní postupy na evropské úrovni, Eh, přičemž samozřejmě se bude respektovat princip subsidiarity. Eh, poslední věc, kterou chci zmínit, je, že bude potřeba zajistit dostatek kvalifikovaného personálu. Eh, to znamená dostatek tohoto kvalifikovaného personálu pro všechna jaderná zařízení. A i časový harmonogram pro získávání těchto kvalifikovaných pracovníků je potřeba nepouštět ze zřetele. Je potřeba diskutovat o subdodavatelských firmách, zda jsou dostatečně připravené, dostatečně kvalifikované a tak dále. Já mám osobní zkušenost s tím, že v některých členských státech pracovníci v jaderných elektrárnách, elektrárnách mají přílišnou pracovní zátěž, jsou přetíženi, což může znamenat bezpečnostní riziko. Eh, pracovníci v jaderných elektrárnách nesmějí být přetěžováni z důvodu úsporných opatření, eh, ovlivňujících veřejné finance, zkrátka personál i procedury v jaderných elektrárnách musí být před důsledky krize chráněni. Děkuji. Děkuji vám, kolegyně Tykal. Eh, slovo má kolega Prody. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem poukázal na to, že se jedná o celý životní cyklus jaderných reaktorů. A to je to, co musíme sledovat. To znamená, jedná se o všechny bezpečnostní aspekty a také o náklady následné a také likvidace, bezpečné likvidace atomového odpadu. To, na to musíme myslet, to musíme mít na paměti, protože v příštích desetiletích toho bude mnoho, toho odpadu. Bude to stát minimálně 50 miliard euro. A to jsou řády, které musíme mít na paměti. A ještě chci poukázat na to, že potřebujeme také lokality, do kterých uložíme tyto vyhořelé palivové články. E, atomové elektrárny jsou dvojí povahy. A jádro i jeho vojenské využití je spojeno s určitými náklady a také hrálo důležitou roli v celé historii vývoje. Děkuji a teď ještě pan Vidal Quadras. Esta, esta que darle la bienvenida. Eh, ha quedado my samozřejmě vítáme tento text, který je neutrální, a myslím si, že tento text je velmi nestraný, objektivní, musí takový být a musí být čistě vědecký, tak abychom se vyhnuli jakýmkoliv ideologickým sporům. Jde o fakta, jde o to, že Evropská unie právě z důsledku toho, co se stalo ve Fukušimě, u všech atomových elektráren požaduje zátěžové testy. Jde o to, abychom globálně zaručili bezpečnost atomových elektráren. Máme také Evropskou skupinu a kontrolní orgány, národní orgány dohledu nad bezpečnostní, atom, bezpečnostní atomových elektráren. Existují příslušná doporučení a je vypracovaný také plán pro sanaci těchto zařízení. Určitě je možné to dále ještě zlepšit. Víme, jak to vypadá se sdělením komise a víme, že nejsou technické důvody pro to, aby se jedna jediná atomová elektrárna odstavovala. Rozlišujeme, se, eh, roz, rozlišujeme mezi různými koncepty. V různých jazycích Unie jsou různé. V angličtině například safety and security, to znamená bezpečnost a technická bezpečnost, nukleární bezpečnost. Byla vytvořena skupina ad hoc, aby právě v případě neštěstí nebo pádu letadla byla zajištěna bezpečnost. Jak bezpečnost, tak také technická bezpečnost pro oba, obě oblasti se vypracovaly příslušné plány. Existují mezinárodní texty, které Unie musí vzít na vědomí. Jsou to pravidla, která tu musíme alespoň zmínit. A samozřejmě všechno se dá vždycky a neustále vylepšovat, to je jasné. Ale parlament by se teď měl věnovat zejména nukleární bezpečnosti, nikoli v těm ostatním aspektům. Jde o to, abychom pokračovali v tom, co bylo od začátku naším cílem. To znamená dosáhnout a zaručit vysokou míru bezpečnosti. Jde o to, abychom přispěli k celému dílu. Děkuji a dávám slovo komisi. K tomuhle bodu? Zátěžovým testům? Tak ještě jednou dvě minuty, pan Turmes. Eh, sorry for being late. Eh, jsou... Se omlouvám za eh, pozdní příchod. Já si myslím, že jako návrh usnesení představuje tento text dobrý základ, ale k té otázce bezpečnosti reaktorů je nutné poznamenat, že zátěžové zkoušky ne- netestovaly určité body, jako například náraz letadla, což se řešilo pouze v čtyřech zemích ale eh, eh, zemí, které používají jaderné reaktory, je daleko více a takovéto zátěžové zkoušky eh, mají smysl pouze tehdy, když máme nějaké hodnocení těch nejméně bezpečných jaderných zařízení, kdyby třeba komise říkala, že některá zařízení je potřeba zavřít. Když hovoříme o tom, kdy má přijít další revize této, této směrnice, tak proto potřebujeme eh, závazné normy a potřebujeme také vyřešit otázku odpovědnosti. Jak víte, po nehodě ve Fukushimě musí japonští daňoví poplatníci platit zhruba 96 miliard euro. Což je účet za, tu, za, za to neštěstí, protože ta společnost zbankrotovala, tím pádem to zaplatí daňový poplatník. Eh, Jakýkoliv, jakákoliv nehoda jaderného zařízení v Evropě bude mít následky úplně stejné. Zaplatí to zkrátka daňoví poplatníci, ale to je špatně. Jsme v situaci, kdy máme vnitřní trh s elektřinou, máme fotovoltaiku eh, nebo větrné elektrárny, které musí být pojištěny které musí eh, být pojištěny například i proti, proti, eh, odstraň, proti škodám způsobným odstraňováním těch daných elektráren. Zkrátka ty společnosti platí všechno a to nemají žádné emise CO2. A najednou máme jaderné elektrárny, které neplatí ani za riziko, ani za vyloučení z provozu, ani za zpracování odpadu, což znamená, že máme naprosto nerovné podmínky. A to je obrovské narušení vnitřního trhu. Pochází přitom z toho, faktu, že máme jednu tuto technologii, která snad z historických důvodů nikdy nemusela platit e, své vlastní náklady, což je něco, co musíme e, v této směrnici napravit. Pakliže chceme vytvořit směrnici, která nám pomůže vytvořit rovné podmínky pro všechny na vnitřním trhu. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi říci, že vítáme návrh stanoviska. Eh, jak bylo řečeno v mnoha příspěvcích, jedná se o velice vyvážený návrh. Je to návrh, který řeší aspekty, které jsme i my zdůraznili ve svém komuniké, například provádění doporučení eh, zátěžových zkoušek nebo příprava na vážné situace, revize eh, směrnice o jaderné bezpečnosti, eh, pojištění a odpovědnost jaderných zařízení a snaha o vylepšení mezinárodní legislativy eh, ve věci jaderné bezpečnosti. Začnu tím, že řeknu, že zátěžové zkoušky byly bezprecedentním, dobrovolným eh, cvičením v celé Evropské unii, protože to bylo poprvé, kdy jsme v Evropské unii všichni postupovali podle stejné metodologie, tak, abychom měli eh, koherentní hodnocení rizik a bezpečnosti všech jaderných zařízení, která zde máme. Spolupracovali jsme s Ensnekem a myslím si, že výsledky jsou nyní přijímány jako jediný mezinárodní benchmark, pokud jde o podobné zátěžové zkoušky. Chtěl bych proto zdůraznit, že se jedná o velmi, velmi pozitivní příspěvek. Konec konců vnímáme pozitivní zpětnou vazbu i ze strany regulátorů, kteří uznávají, že toto je úkol srovnatelný s pětisty člověko roky a byl to úkol zvládnutý za 18 měsíců. První naše priorita v tom pří, v, tím pádem musí být provádění těch doporučení. Zátěžové zkoušky nebudou jen jedním dalším cvičením, které zaplatí Brusel. Ty nálezy je potřeba přenést do reálu, je potřeba je převést na skutečné investice. Do konce roku, eh, jak se slíbilo, dostane komise národní akční plány, ve kterých bude jasně uvedeno, jakým způsobem tento projekt bude probíhat. S regulačními orgány jsme si odsouhlasili Eh, systém peer review těchto národních akčních plánů a budeme velmi přísně dohlížet na to, jakým způsobem se budou doporučení promítat do reálu. Komise si plně uvědomuje fakt, že tato implementační fáze je zodpovědností jednotlivých členských států, nicméně i přesto ji budeme velmi pečlivě sledovat. Jak jsme uvedli ve svém komuniké, chceme na toto téma eh, mít zprávu do června 2014. A eh, co asi bude zajímat parlament, je to, že eh, tato povinnost zprávy ze strany komise bude skutečně závazná. Pokud jde o připravenost na výjimečné situace, zde jsme hodnotili situaci společně s nevládními organizacemi a i regulátory v národních státech. Zhodnotili jsme to jako prioritní záležitost a právě jsme na toto téma zadali studii. Pokud jde o odpovědnost jaderných eh, společností, zde i nadále eh, pracujeme v terénu tak, abychom vylepšili situaci možných případných obětí a tak, abychom zabraňovali narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou eh, a to chceme také stihnout do roku 2014. Paní předsedkyně, eh, jsme velice rádi, že se nám podařilo vstoupit do kontaktu se zeměmi politiky sousedství. Dvě z nich, Ukrajina a Švýcarsko, se plně účastnili těchto zátěžových zkoušek. Ty ostatní země akceptovaly naši metodologii, ačkoliv eh, aplikovali jiné časové harmonogramy. Znění uh, usnesení na téma Bělorusko a Rusko možná bude potřeba, rád bych vám doporučil trošku přepracovat, protože je dost přísné. Bělorusko je v situaci, kdy zatím jaderné elektrárny nemá, nicméně e, příseděli na všech schůzkách s komisí a Ruská federace podnikla své vlastní zátěžové testy, e, ovšem e, neúčastní se už toho procesu peer review. Oni komunikovali přímo s IAEA, e s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. E, na závěr mi dovolte říci, že bych rád parlament ujistil v tom smyslu, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zlepšili implementaci e, úmluvy o jaderné bezpečnosti na mezinárodní úrovni budeme plně participovat v příslušných pracovních skupinách a jak bylo řečeno, vzhledem k tomu, že jaderné nehody neznají státních hranic, je velmi důležité, abychom měli e, řádná opatření nejenom v EU, ale i na globální úrovni. Je potřeba dosáhnout vysokých či ještě lépe těch nejvyšších standardů jaderné bezpečnosti. Já vás mohu ujistit o tom, že vzhledem k tomu, že toto bylo jednou z našich priorit ještě před nehodou ve Fukušimě, tak i nadále bude komise neustále zlepšovat opatření pro jadernou bezpečnost. Budeme to i nadále považovat za hlavní prioritu naší práce. Děkuji vám za slovo. Eh, Děkuji, děkuji komisi. A tím jsme ukončili dnešní rozpravy. Už jsem říkala, že to bylo skutečně velmi zajímavé, jednotlivé příspěvky z různých frakcí, které jsme vyslechli. A pak jsem se také zmínila o tom, že ty lhuty jsou skutečně velmi krátké. Lhuty pro pozměňovací návrhy zítra, čtvrtek, poledne 12.00. Takže vás chci požádat, abyste se na to připravili. Tím jsme ukončili dnešní práci a za pět minut eh, budeme pokračovat eh, schůzí koordinátorům.